Goede, goedemiddag iedereen. Uh, beste leden van de commissie Begrotingscontrole, uh, maar uiteraard ook de leden van de commissie Begroting. Vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu a pro rozpočet, kteří jste na se k nám připojili. Máme asi hodinku, abychom diskutovali o velice důležitém eh, dokumentu, který se stává stále složitějším. Pan Revelini a paní Gressle jsou zpravodaji a bylo předloženo téměř 500 pozměňovacích návrhů. Byla to tedy obrovská práce pro oba navrhovatele. Já budu předsedat tomuto jednání jako místo předseda našeho výboru protože předseda byl eh, zvolen eh, primátorem Neapole, takže tam má určité povinnosti. Kolik Kalfin eh, je zde také přítomen za rozpočtový výbor. A chtěl bych navrhnout, abychom nejprve dali slovo zpravodajům. A vyslechneme si potom reakce poslanců a potom si vyslechneme eh, zástupce komise, tak který z zpravodajů chce vystoupit jako první? Pan Rivellini. Děkuji, pane předsedo. Vyjádřím se k finančnímu nařízení, samozřejmě a chci upřesnit, že 260 dalších pozměňovacích návrhů bylo předloženo, takže třeba je připojit ke 220 pozměňovacím návrhům, které byly již předloženy. Je to tedy titánská práce a ta práce bude skutečně nesmírně složitá. Pozměňovací návrhy mají provést řadu změn, abychom zdokonalili současné finanční předpisy. Mimo jiné je třeba připomenout, že existuje změna právního základu víceletého finančního rámce. A to se bude dělat do budoucna formou nařízení. A také bude doplněna meziinstitucionální dohoda o finanční disciplíně a o zdravém finančním řízení. To vše bylo zařazeno do těchto finančních předpisů. Elektronická zpráva bude také vytvořena. Je tu zásada jednoho jediného následného roku. To znamená, že jde o prostředky, které odpovídají schválení při uzavření minulého finančního účetního roku. Pouze pro jeden rok následný a to platí také pro nevyčerpané finanční závazky. Tady bude vytvořena bude vytvořen systém ochrany proti podvodům, abychom zajistili vyhodnocení výnosů a nákladů. Jedná se o články 262 a další. Bude tedy vytvořen zcela jasný systém, který bude zachycovat personální náklady, pozměnci návrh 300. A kromě toho, pokud jde o společnou zprávu, odpovědnost členských států je definována a jejich kroky musí vždy směřovat k ochraně finančních zájmů Evropské unie skrze kontrolu ex post a ex ante. Celá řada inovací by mohla být provedena. Avšak v následujících měsících, jak víme, obtížné jednání s radou bude probíhat a Mám na mysli zejména články 56 týkající se systému akreditace, rozdělení premií, přerušení plateb a podobně. Přál bych si, než ukončím své vystoupení a dám slovo paní Gresle, chtěl bych upřesnit jednu další věc a předložit vám návrh. Několik kolegů předložilo pozměňovací návrh článku 29. Tyto návrhy u tohoto článku mají vypustit pojem, přijat, pojem přijatelné chybovosti. Chci vás na to, kolegové, upozornit. Spravodajové se snažili zdokonalit návrh komise, který definoval tolerovatelnou míru rizika pouze s cílem zjistit pouze, jaká je míra přijatelných nesrovnalostí, které jsou ex post přijatelné. A náš návrh naproti tomu, na základě návrhu účetního dvora, vytváří nový pojem tolerovatelného přijatelného rizika které má být využito v každém členském státě, ale také pro každý jednotlivý fond a stává se tedy řídícím nástrojem. Konečně chci vás povzbudit, abyste věděli, že tento nástroj by neměl měnit práh 2%, který je stanoven pro práci účetního dvora. S přijatelnou mírou rizika parlament i rada zde zdůrazňuji, že jakékoliv překročení by bylo naprosto nepřípustné. V minulosti eh, jsme udělali absolutorium komisi v oblastech, kde chybovost byla vyšší než 5 Tomu jsme říkali červené pásmo. A pokud náš pozměňovací návrh bude přijat, tak to vše již do budoucna nebude možné. Konečně, dovolil jsem si předat eh, text pozměňovacího návrhu ústního, který umožní vyřešit citlivou otázku absolutoria pro další instituce. Já jsem zde chtěl spojit eh, svou zkušenost na jedné straně jakožto zpravodaje a kromě toho poskytnout trvalé řešení Sekretariát vám již rozdal příslušný text a já vám to přečtu. Článek 156. Harmonogram pro udělení absolutoria Evropský parlament na doporučení rady, který bude jednat po kvalifikované, za kvalifikované většiny, udělí do 15. dubna roku N plus 2 absolutorium pro příslušný rok Evropské komisi dalším institucím Unie uvedeným v článku 1, entitám uvedeným v článku 196b odstavec 1 a dalším institucím, které to vydají za, za realizaci fondů Evropské unie. Tam, kde se vyžaduje absolutorium Děkuji vám za pozornost a předávám slovo kolegyni. Děkuji. Vidíte, je to téma, o kterém všichni hovoří, že je důležité, ale nikdo se ním nechce zabývat. Proto bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří jsou ochotní si to dnes zase vyslechnout. Přinesli jsme se několik dokumentů. Jeden je nový pracovní dokument, v němž jsme se zabývali pozměňovacími návrhy a kritikou komise. Ten druhý je dokument sekretariátu, za který velice děkujeme. Sekretariát nám ukazuje, které pozměňovací návrhy eh, byly předloženy ke kterým článkům. Dovolili jsme si eh, distribuovat toto. Všichni milují náčrtky, obrázky. A já bych dnes ráda hovořila o tomto obrázku, který jsme všichni dostali. Taková je momentální situace rámcového programu pro výzkum. To je běžná situace. Tato tabulka byla zapracována na naše přání do studie organizace Deloitte. Je to studie Financial Rules, eh, pravidla modernizace eh, programu EU pro výzkum pod mým vedením byla před dvěma, třemi lety vypracována tato studie. A toto je tabulka z této studie a ta ukazuje e, celý problém byrokratizace, který se snažíme řešit. Doufám, že všichni to máte. Nahoře máte smlouvy, potom finanční nařízení a prováděcí, e, to jsou ty takzvané aktiv přenesené pravomoci. A ráda bych vás upozornila, že toto jsou aktiv přenesené omezené pravomoci. Všichni vidíte, že je to takovýhle svazek a z těchto aktů v přenesené pravomoci jsme upravili 278 článků. Z toho jsme vytáhli 20. To je to, co jsme vybrali z těch aktů v přenesené v pravomoci. Eh, tím se může komise zabývat nadále a to jsme z toho vybrali. V tom bude pokračovat komise, my jsme vybrali toto, eh, protože máme podstatná opatření, podstatné části, které jsme převzali do eh, rozpočtového řízení a to ukazuje velkou katastrofu evropských fondů, to je status quo a to jsou tedy ta platná pravidla. Podívali jsme se na to a zjistili, že všude, eh, kdy nejsou zadána žádná pravidla, tak si spodní úrovně vypracovávají vlastní pravidla. Tady máme tedy smlouvy, eh, rozpočtové řízení, aktiv přenesené pravomoci, potom eh, pravidla účasti EU potom eh, samotný rámcový program, tedy pravidla pro účast pro EU a pro Euratom. Máme tu obojí, potom eh, SP, to začíná být barevné. SP jsou specializované programy v rámci eh, toho eh, programu pro výzkum Marie Curie, nebo jak se všechny nazývají. Tyto specializované programy v rámci rámcového programu pro výzkum mají vlastní pravidla, vlastní rules for participation, takže jsou obecně platná rules of participation, která tu nejsou obsažena, a potom specializovaná pravidla účasti. Když je smlouva dojednána, potom jsou ještě dohody o grantech mezi komisí a příjemci dohody o grantech eh, v v rámci eh, eh, toho rámce a v rámci specializovaných eh, programů. A uvnitř specializovaných programů, to, co je označeno malými písmeny G dole, to jsou takzvané guidelines. Existuje 20 pokynů, které vydává šest generálních ředitelů představitelství komisí, které eh, spravují tyto programy, těchto 20 guidelines, to jsou díla jako taková, no možná, že jsou jenom eh, poloviční eh, to jsou všechno pravidla, které musí respektovat chudák příjemce. Je mi jich opravdu líto, protože je mi příjemců líto. Rozhodli jsme se převzít přesně 20 článků z těch implementing rules a snažíme se zabránit tomu, aby si každý vytvářel vlastní pravidla. Snažili jsme se tedy vybrat několik podstatných věcí jako contribution in kind, granty, finanční korektury, to, co je třeba eh, dodržovat eh, s tajnou nadějí, že se nám podaří odbourat tuto pyramidu. Chceme pravidla zjednodušit. Bohužel musím říci, že si i tato pravidla interně odporují. Musí se tím zabývat spousta lidí, abychom věděli, jak interpretovat tato pravidla. Potřebujeme lidi, kteří řeší, kdo má pravdu, jak řešit ty rozpory a tomu se chceme vyvarovat a chceme eh, dořešit některé věci, například otázku, jak se účtují eh, personální náklady v podobě paušálu, když se to snaží vyřešit příjemce po dohodě s jednotlivými jednotlivými asociacemi. My dva bohužel tedy nevybíráme žádné peníze za pozměňovací návrhy. Snažili jsme se opravdu po dohodě s těmi, kterých se to dotýká, také s eh, komisí eh, vyřešit eh, harmonizaci pravidel, to znamená toto odbourat a dopracovat se ke společnosti společným lepším výsledkům, abychom zmenšili prostor pro interpretaci. A máme tu celou řadu otazníků. Komise to označuje za byrokratizaci, ale pokud je něco byrokratické, tak je to, co máme nyní. A chtěla bych vás požádat, abyste nás podpořili na této cestě. Žádná jiná se nám nejeví schůdná celou záležitost bychom chtěli dotáhnout do konce a jsme přesvědčeni, že se nám podaří komisi přesvědčit o tom, že to, to tady žádná jiná alternativa není, že se nesnažíme omezovat její prostor, ale chceme omezit tu interpretaci, chceme to omezit na základní pravidla, abychom vytvořili obecně platná pravidla. Právě spolu se sekretariátem bojujeme. Děkuji panu Paulusovi, paní Markovské a panu Buxovi. A snažíme se nalézt nějakou eh, cestu, která která nabídne kompromisy. Když se podíváte na sestavu, kterou předložil sekretariát, počet pozměňovacích návrhů z nejrůznějších oblastí, potom je tu nápadný článek 56 sdíle řízení. My máme velmi mnoho pozměňovacích návrhů a doufáme, že příští týden předložíme nový kompromisní návrh, pokusíme se ho projednat se všemi, eh, protože eh, buď toho, ho přijmeme jako takový, anebo ho necháme padnout. Musí to fungovat, nemá smysl, když něco navrhujeme, aby to byla pestrá měsíce, kterou nebudeme moci předvést, protože nebude fungovat. Musíme prostě vypracovat eh, nějakou smysluplnou variantu. Obavy kolegů, co se týkají Eh, předpisů ohledně akreditací členských států zohledníme. A ještě nás mnohé očekává kolega Gajer se ptá, kolik ta varianta je to článek 56. My jsme to nepočítali, ale určitě asi třetí nebo čtvrtá eh, já to pokládám za nutné, žádná jiná cesta se mi nejeví možná. Chtěl bych vás požádat, abyste eh, prostě odmítali lobbying komise a chtěl bych upozornit na to, že potřebujeme vyjednávací pozici vůči eh, radě. Rada by teď neměla eh, poslouchat, ale e, to jsou přece lidé, kteří vědí, o čem hovoří, kteří vědí, čeho chtějí dosáhnout a co nechtějí, když e, ve smyslu národního prohlášení chceme něco navrhnout, e, a když chceme dospět k nějakým výsledkům, musíme přece něco předložit, abychom měli schůdnou vyjednávací pozici. Záleží mi na tom, aby argument i komise, které se týkaly byrokratizace, byly oslabeny, protože to opravdu neodpovídá naší práci. Je to pravý opak. My chápeme složitou situaci příjemců a chceme jim pomoci, protože jsme ten proces opravdu důkladně analyzovali a celá léta pozorovali. Ve čtvrtek jsme odeslali dopis kolegům, kde vyjadřujeme znovu nutnost harmonizovat pravidla. Dnes máme nový pracovní dokument, v němž se zabýváme kritikou komise a ještě jednou vysvětlujeme pozměňovací návrhy. Uděláme to ještě jednou, protože je to průběžná práce a přála bych si, abychom měli pozici parlamentu, která bude maximálně zachovávat práva parlamentu a realizovat Lisabonskou smlouvu. Jsou to nová pravidla, která můžeme udělat sami a musíme se rozhodnout, co ponecháme komisi. To, čeho teď nedosáhneme, znamená, že nebude platit v nadcházejících 20 letech. Tento okamžik uh, se už nebude opakovat. Pokud to neprosadíme, tak to ztratíme na mnoho let. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji oběma zpravodajům. Dobře, to je pravda, je to jasné, eh, protože to opravdu není žádný sbor, ale naši eh, zástupci v parlamentu eh, musí řešit tyto tvrdé oříšky, které se nedají tak snadno vyřešit. Co se týče času, tak musím skonstatovat, že máme asi půl hodiny času, abychom vám dali slovo. Také by měl vystupovat zástupce komise pan Paradis je tu. A chtěl bych se tedy zeptat, kdo si žádá slovo. Kdo by se chtěl vyjádřit k tomu, co řekli oba zpravodajové? Nikdo? Jan Mulder? Ještě někdo? Dobře, Jan Mulder pan Jan Dank u wel, eh, voorzitter. Ik heb, eh, ik... Děkuji, pane předsedo. Eh, především pročetl jsem si různé pozměňovací návrhy a musím říci, že jsou zajímavé. Líbí se mně ten, to srovnání té rovnováhy jak, jako na vážkách. Ale jinak se obávám, že ta situace bude ještě složitější. Byl bych rád, kdyby zpravodajové nám co nejrychleji předložili kompromisní návrhy. To bude nejlepší. Já jsem si pročetl pozněvací návrhy. Otázka rizikového faktoru. A myslím, že ta první eh, věc ze strany paní Gresle je vynikající, ale je tady celá řada dalších eh, možných eh, návrhů. Bylo by dobré, kdybychom mohli analyzovat kompromisy předložené zpravodaji a současně samozřejmě také čekám, jak se k tomu postaví komise. co si o to myslí Evropská komise. Rada se samozřejmě vyjádří později a uvidíme, co vlastně všecko z toho je proveditelné. Já očekávám, že se tady bude stále objevovat pojem eh, akt v přenesené pravomoci, to se tady bude asi skloňovat eh, neustále. Já nevím, jestli to opravdu tak přesně je. Samozřejmě, že je vždycky možné přeskoumat nařízení. Takže čekám eh, v tomto na odpověď komise. Já už jsem viděl několik různých přeskumů finančního nařízení, to už jsem několikrát prožil. A tento přeskum je bez zesporu asi velice zajímavou příležitostí, takže eh, měli bychom asi se pokusit prosadit změny, které považujeme za nutné. Spravodajové tedy by měli přijít se svými kompromisy a čekám na návrh komise. Ano, pan Kalfin ještě žádal o slovo. Ptám se, zda ještě někdo další, kromě pana Kalfina, bude chtít to slovo, ale má slovo má pan Ody. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl vystoupit ke dvěma tématům. Především chci poděkovat oběma zpravodajům, kteří odvedli těžkou a potřebnou práci. A vystoupit chci ke dvěma eh, otázkám. Předložil jsem celou řadu pozměňovacích eh, návrhů, které se týkají lhuty absolutoria aby bylo možné eh, absolutorium uzavřít v roce, který následuje po kontrolovaném období. Je to návrh, který mi připadá dosti logický, nicméně, když jsem diskutoval s lidmi, kteří o to opravdu mají zájem, eh, z Evropské komise, z účetního dvora a s dalšími, tak eh, oni mě vždycky říkali, eh, víte, to znamená celou řadu technických problémů. Chtěl bych zpravodajům říci, že nejsem radikálně proti možnosti stažení těch pozměňovacích návrhů. Bylo by dobré vytvořit studijní skupinu, která by tento cíl si stanovila a my bychom možná při příští um, při příštím přeskumu za tři roky uh, mohli tuto věc uh, znovu zvážit uh, z hlediska všech těch obtíží, které to představuje. Takže vytvořit studijní skupinu, která by se věnovala tomu cíli udělení absolutoria. A druhá záležitost, pane předsedo, v výboru pro průmysl s celou řadou kolegů jsme o tom diskutovali a chci říci, že v kompromisních návrhech, návrzích by bylo dobré vzít v úvahu postoj výboru pro průmysl. Děkuji. Děkuji. Pan Kalfin. Ptám se, jestli někdo další bude chtít po něm hovořit. Ne, stále se nikdo nehlásí. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád stručně se vyjádřil ke dvěma otázkám. Za prvé, bych chtěl také poděkovat zpravodajům za to, že vlastně předložili tady další dokument, ty často kladené otázky. A tady bych se právě rád k tomu vyjádřil. Místo toho, abychom teď měli prováděcí pravidla, budeme mít aktiv přenesené pravomoci. Já bych chtěl zdůraznit jednu věc a upozornit vás na ně. Celý postup přenesené pravomoci znamená, že tady je vlastně zaangažovanost jak rady, tak parlamentu. Cokoliv bude ponecháno na komisi, aby o tom rozhodla, může být rozhodnuto pouze v případě, že tady je vlastně tichý souhlas parlamentu. Nebo případně, když parlament má k tomu, co říci, tak může ovlivnit tento postup. Už to, že používáme akty eh, v přenesené eh, pravomoci, znamená to všechny tyto eh, implikace. Můžeme samozřejmě si klást otázku, co má být vloženo do finančního nařízení. To všechno také musíme vzít v úvahu. Prováděcí pravidla, to už znamená tento postup. No, ona to vlastně není tak příliš těžkopádný postup. Máme tady dvě možnosti. Jedna možnost je čtyři, tři nebo čtyři týdny, kdy je lhůta pro reakci ze strany parlamentu nebo rady. Takže já myslím, že s těmi Eh, aktiv přenesené pravomoci nemáme věc, která by byla nějaká obtížnější. A druhá záležitost. Chtěl bych hovořit o článcích, eh, které se týkají finančních nástrojů. Eh, v tomto textu, které jste prezentovali, to znamená často kladené otázky, tak se hovoří o tom, že parlament by měl být informován ex ante, když jde o určité riziko s použitím finančního nástroje. To je jeden příklad, o kterém je třeba velice pečlivě přemýšlet a zvažovat, co to všechno bude znamenat. Parlament by mohl být tedy informován, ale co z toho vyplývá? Eh, parlament eh, asi není instituce, která může se vyjadřovat k posouzení rizik. A i v případě, že jsme informováni, co tedy z toho vyplývá dalšího? Jeden z příkladů kdy opravdu potřebujeme v parlamentu informaci, ehm, to je v případě, kdy je zapotřebí eh, pak eh, něco dále rozhodnout, ne jen prostě být informováni ex ante. Jinak souhlasím se vším ostatním, že prostě potřebujeme být informováni o, o všem, co potřebujeme znát. Ale informace ex ante, to znamená informace, eh, která vlastně dává možnost ještě zasáhnout před tím, než je ten finanční nástroj použit. No, to je zase jenom jeden z příkladů, jsou i některé další a to možná trošku ten postup stěžuje. Děkuji. Děkuji a ptám se, jestli by ještě někteří další kolegové chtěli vystoupit v této fázi. Jestliže ne, tak se obracím na komisi. Pan Tavern nebo pan Parady chtěl by vystoupit? Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět na otázky, které zazněly ze strany poslanců. Jedna z hlavních otázek, podle mého názoru, to je reaguji na paní Gresle, je e, otázka aktů v přenesené pravomoci. Akt v přenesené pravomoci, to je prostě určitý postup e, při provádění. E, a tady by šlo tedy o nový postup, tak jak to vyplývá ze smlouvy. Jde o rozhodnutí komise eh, po velmi intenzivní konzultaci rady i parlamentu. Já jsem konstatoval, že to, co bude převzato ze současných prováděcích pravidel, to vlastně je takový malý balíček. A my jsme s paní Gresle hodně spolupracovali a navrhovali jsme zpravodajce určitá ustanovení eh, ze současných prováděcích pravidel, které by mohly být eh, přeneseny do finančního nařízení. A řekl bych, že až na pár článků, o kterých je možné ještě dále diskutovat, eh, tam s ní souhlasíme, že je možné zredukovat, co by bylo ve finančním nařízení spíše než v prováděcích pravidlech máme stejné cíle, aby to podstatné bylo ve finančním nařízení a aby eh, v přenesené pravomoci bylo vlastně to, co je tady trošku navíc, nebo řekněme určité upřesnění. A teď odpovídám panu Milderovi. Jeho poznámka, eh, je to tak těžké změnit finanční nařízení? Já na to odpovídám, ne, ne, je to prostě legislativní akt, to znamená, že eh, podléhá eh, postupu spolurozhodování, což je samozřejmě trošku eh, těžkopádnější než jenom změna prováděcích opatření. Postup spolurozhodování samozřejmě může probíhat různými postupy. Dohoda v prvním čtení, dohoda v druhém čtení nebo dokonce i dohoda v třetím čtení. A samozřejmě změněno to může být, ale za cenu přece jen určitého času. A možná ne právě v té chvíli, kdy je to zapotřebí, když vzniknou nové okolnosti. Právě proto navrhujeme paní Gresle pokusit se v, v prováděcích nařízeních ponechat to, co potřebuje být rychle flexibilní. Například mám na mysli prahové hodnoty. Celá řada prahových hodnot je eh, veličina, která se může proměňovat podle eh, konkrétních okolností v ekonomickém životě. Například eh, prahová hodnost pro postup v oblasti nemovitostí, tak jak to navrhuje zpravodaj Tady jsou dvě prahové hodnoty, 200 tisíc a 5 milionů. To eh, se může v průběhu času měnit eh, podle toho, jak se mění eh, hodnoty nemovitostí a to může být i dost rychlý postup. V aktech přenesené pravomoci nám vadí jedna věc a to je problém, který by měl trápit i Evropský parlament. A sice to, že tady je řada ustanovení, se kterými se počítá v návrhu zpravodajů. A podle našeho, návrhu, podle našeho názoru eh, to neodpovídá smlouvě a právu eh, na iniciativu ze strany komise. Například 210, 214 a 219. To jsou pozměňovací návrhy, které se snaží eh, prakticky znovu zopakovat legislativní postup u aktů v přenesené pravomosti pravomoci. A já bych řekl, že je to přímo v rozporu s, tak, s eh, dohodou Common Understanding, které eh, podepsali předsedové parlamentu, komise i rady. A 213 to je návrh, který je naprosto v rozporu s tímto. My bychom chtěli Eh, použít článek 290 a řídit se podle common understanding, nedělat něco, co je v rozporu eh, se smlouvou i s common understanding. Samozřejmě spolupráce, kterou eh, budeme dále rozvíjet se zpravodají nebo s dalšími účastníky ze strany Evropského parlamentu, kteří se budou dále podílet na zpracování aktů přenesené pravomoci, tak to všechno bude samozřejmě v rámci velice důkladných konzultací, ale přejeme si, eh, aby common understanding i ustanovení smlouvy o Evropské unii, aby to všechno bylo jasně dodrženo. Čili tolik k aktům přenesené pravomoci. Pokud je o článek 56, zpravodajka paní Gresle uvedla eh, tady celou řadu věcí a bylo složité to všechno rychle sledovat, protože k článku 56 bylo mnoho různých návrhů. Já jsem se dnes dopoledne zúčastnil jako tichý pozorovatel eh, zasedání výboru REGI. A kompromis, který se tady objevuje a o kterém se asi bude hlasovat dnes odpoledne, to je kompromis, který je pro Evropskou komisi velmi dobře přijatelný. Myslím, že jde dobrým směrem, protože vytváří určitou vyjednávací pozici eh, vůči členským státům, které vůbec nechtějí slyšet o návrzích komise v této oblasti. Nechtějí zvýšit eh, tady pravomoc. A ještě jednu věc bych chtěl říci k tomu to k této dohodě, která se tady objevuje. A to je otázka akreditace komise pro systém kontrol v členských státech. Tady je ta otázka, zda použít slovo shall nebo may. The commission shall appraise the system a tak dále. On application by a member state or in application of some specific rules. To, to slovo shall, to je slovo, které nám připadá kontraproduktivní. Jestliže komise by měla posuzovat eh, systémy v členských státech jen proto, že to členský stát eh, požaduje, tak by to mohlo znamenat, že eh, ten systém nebude dostatečně přesný a dostatečně E, výkonný, protože si každý řekne, no, obrátíme se na komise a komise to ještě dodělá, zpracuje, upřesní. A v současném období programování se jasně ukazuje, že kdybychom měli systematicky e, hodnotit každý systém dříve, než vůbec začne v členských e, zemích fungovat, pak bude velké spoždění v provádění Eh, strukturálních fondů. Takže ta otázka, zda použijete slovo shall nebo may, to je velice zásadně důležité. A tady paní Gresle souhlasí s tímto aspektem. Tolik článku 56. Myslím, že to jsou body nebo otázky, na které jsem chtěla reagovat eh, z diskuse. A teď, jestli trošku máme ještě času, dovolte, abych ještě hovořil trošku obecně. Uh, ale i o tom někteří poslanci v diskusi hovořili. My si myslíme, že v některých případech zpravodaj se odkazuje na eh, právní základ a hovoří o řadě eh, omezení či lim, o limitací, které by tady se uplatnily vůči komisi z hlediska rozpočtu. Například odkaz na pozměňovací eh, návrh 68 článku 55, kde tedy eh, osoby či orgány, eh, kterým komise přenáší část těchto pravomocí a paní Grosle to také zpracovává ve své tabulce, tu pozorně přečtu. Takže uvádí, že komise musí již předem definovat cíl, sledovaný cíl, očekávané eh, výsledky, metody provádění a tak dále. To všechno, co už musí být definováno v základním aktu, a to sedm let předtím, než budeme vůbec vědět, co se bude dít ke konci programovacího eh, období. Já si myslím, že to je opravdu velice těžkopádné. To by mělo být v rozhodnutích o financování. A to samozřejmě se eh, také dává na vědomí radě i eh, parlamentu. Jsou tam stejné informace, ale nejsou v tom eh, základním aktu. Jsou až potom v průběhu plnění rozpočtu. Dále zpravodajové tyto návrhy také zohledňují. To je eh, návrh 306, kde se o tom také hovoří. Ale je to tam vlastně přidáno k povinnosti eh, o tom eh, se zmínit již v tom základním aktu. A já bych chtěl říci, že v tom návrhu 68 se opravdu počítá s příliš mnoha věcmi již v základním aktu. Návrh 167 o článku 130 o finančních nástrojích i tady se po nás chce, abychom navrhovali nebo počítali s celou řadou věcí předem. Myslíme si, že to by nám bránilo přizpůsobit se proměnlivé situaci během tak dlouhého období. Konstatuji, že někteří poslanci, například článek 424, zase ve svých návrzích naopak tyto, tato omezení ruší, protože to by skutečně velice, velice omezilo naši možnost působit. A dovolte mi ještě chviličku hovořit o návrzích, které se týkají převodů. To je 22 k článku 23. Komise se snažila získat určitou flexibilitu při řízení administrativních eh, položek eh, různých generálních ředitelství. Já myslím, že už jsem to vysvětloval, tak to řeknu jenom stručně. Před deseti lety než se začalo s activity-based budgeting, tak jsme měli prostě rozpočet, který jsme eh, řídili tak, jak to bylo nejlépe možné a e, podle naší e, administrativní e, autonomie. Nyní je to rozděleno pro jednotlivá generální ředitelství a my jsme chtěli mít možnost volněji, flexibilněji přesouvat určité položky mezi generálními ředitelstvími. Některé věci tam možné jsou, ale my jsme doufali, že toho bude více. Další důležitá věc jsou platby. Také u plateb Tady jde o položky, kde se snažíme je přiřadit tam, kde se nejlépe rozpočet plní, když je nějaký problém v jedné oblasti, můžeme eh, ty platby eh, přemístit do jiné oblasti, kde to lépe proběhne. To bohužel také eh, zpravodajové zavrhli, nebo alespoň nedostatečně zohlednili podle našeho názoru. A například ehm, Eh, návrh 266 eh, navrhoval takové možnosti převodu, když se proti tomu do tří týdnů nevyjádří rozpočtový orgán. A protože je tady paní Rolmajer, tak ještě se stručně zmíním o, postupech v oblasti nemovitostí. Velice dobře chápeme, že tady musí být eh, určitá kontrola ze strany parlamentu v oblasti nemovitostí. Ostatně to již v současných pravidlech existuje. Konstatujeme s uspokojením, že eh, parlament přijal náš návrh, že se eventuálně bude možné eh, zaměřit na financování nemovitostí eh, úvěrem, půjčkou. A já bych chtěl Eh, říci, že tady je KOBU, KOKOBU, eh, rozpočtový výbor, to znamená vlastně tři různé složky, na které je třeba si obracet v celém tom postupu, což bude dosti složité. A po eh, veškerém ukončení prací také, to, to všem samozřejmě chápu, ale v celém tom průběhu je to také velice složité Eh, kdyby bylo možné u tohoto pozměňovacího návrhu také věci trošičku pozměnit, usnadilo by to práci komise. A ještě jedna věc mě připadá důležitá. Když eh, návrh eh, komise, který se týká umístění budovy, vede k tomu, že budou nižší náklady na pronájem a bude nižší potřeba finančních prostředků z rozpočtu, nebo to případně má zcela uh, neutrální dopady, pak si myslím, že není přece zapotřebí, aby rozpočtový orgán se musel vyjadřovat ve všech jednotlivých etapách před výběrovým řízením, v průběhu výběrového řízení. Není nutné, aby se ve všech těch etapách znovu vyjadřovalo. Dále chci říci, že je eh, pravda, že v některých případech máme dojem, že tady jsou některé nadměrné požadavky na podávání zpráv, na reporting. Například návrh 48 k článku 34. Měli bychom vypracovat zprávu o seznamu eh, operací, které budou eh, uvedeny eh, všemi těmi, kde jsou uvedeny v článku 56, kde například je Eh, také eh, seznam všech agentur podle 185, všechny decentralizované agentury. A tady bych chtěl upozornit na to, že již eh, naše zpráva o těchto agenturách představuje 500 stránek, kdybychom měli dávat ještě seznam všech operací, které vykonávají další eh, v přeneseném eh, pravomoci z komise, tak si myslím, že by to byla zpráva, která by měla hodně přes tisíc stran. Chci říci, že stejně jako vy, samozřejmě i my máme řadu povinností a to je opravdu hodně, hodně práce. Děkuji vám, pane předsedo, že jste mi ponechal slovo tak dlouho. Pan Tavern. Já budu o podstání poznání stručnější než kolega Paradí. Ale chci se vyjádřit k postupu absolutoria. Tady vítám poctivost a odvahu pana Ody. Hovořme jasně. Já velmi dobře rozumím po politickému zájmu mít absolutorium vlastně do konce následujícího roku po účtovacím období, ale absolutorium se opírá o zprávu účetního dvora můžeme ty účty připravit dříve, ale proto by bylo třeba si dohodnout pracovní metodu s účetním dvorem, což by umožnilo audit účtu dříve, ale hlavní problém z krat, kratšího průběhu je audit jednotlivých eh, finančních transakcí. A aby účetní dvůr se mohl kvalitně vyjádřit, musí přistoupit k vzorkování během prováděcího období. Kdyby bylo nutné zkrátit ten kalendář podstatně, tak by nutně musel účetní dvůr provádět vzorkování mnohem dříve a nebylo by to tak reprezentativní. A tudíž by to ovlivnilo kvalitu kontrolní práce. To, nejsou to jsou věci, o kterých eh, můžeme mluvit velmi zběžně, ale pokud máme konkrétní cíl, tak cíl pana Odyho je cíl rozumný. Ale je třeba, aby instituce a zejména účetní dvora komise se dohodly na novém pracovním postupu, což by odpovídalo zkrácení celé procedury. To byla první věc. Druhá věc. Chci se vyjádřit ke skvělé barevné tabulce, paní Gresle, já ji dobře znám, nedávno jsem s ní spolupracoval, chci říci, je to samozřejmě pozorhodné, ale co to je za zmatek? A pokud jde o finanční nařízení a prováděcí modality, tak je to pouze zlomek této barevné stránky. Gro této barevné stránky se týká oborových předpisů předpisů pro jednotlivé obory. A nesmíme ztrácet ze zřetele, že ti, kteří vedou jejich osud, nezdílejí vždy stejné priority jako Kobu a Kokobu parlamentu. To nesmíme ztrácet ze zřetele. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane Tavern. Pan Parady vybídnul paní Olmajer a chce replikovat. No, není dobrý nápad popichovat, protože já jsem klidně schopná to vrátit, takže začnu. Nejprve politika v oblasti nemovitostí ze strany komise ještě před dvěma nebo třemi lety nebyla zrovna transparentní nebo nepřekypovala transparentností v diskuzích v, s komisí dokonce jedna význačná zástupkyně komise zastávala názor, že budovy, pokud se pohybují eh, v rámci eh, rozpočtové hlavy, vlastně nemusí být předkládány a já jsem se potom ptala, zda budova, když e, se týká 600 milionů v rámci té jedné kapitoly, se musí předkládat e, ano nebo ne a e, tato zástupkyně se domnívá, že ne, pokud zůstává v té kapitole. Nechala jsem si potom dát seznam budov, které nebyly předloženy a mezi nimi byly klidně budovy kolem 40 milionů eur a měly samozřejmě e, značný dopad na rozpočet. A já vám musím říci, že jakožto parlament klademe velký důraz na to, abychom měli jasné definice. A teď e, ty pozměňovací návrhy, když požadují objeví informace po třech místech, to neznamená, že si přejí třikrát schvalovací řízení, ale problém eh, nastává, že jsme informováni o tom, až když parlament není schopen rozhodovat. Když to několikrát proběhlo a parlament se skřípějícíma zubama řekne, no to už bylo tolikrát projednáváno, bylo utraceno tolik eh, milionů, že už nemůžeme měnit názor. Proto eh, to byl můj názor a i názor těch, kterými jsem to konzultovala, že bychom eh, si přáli mít krátké informace o plánovaných projektech, abychom se jako parlament k tomu mohli vyjádřit, pokud máme buď kritický nebo pozitivní názor, ale není to žádné komplikované řízení, dá se to realizovat bez byrokracie, ale kladu důraz na to, aby ty údaje, které se potom eh, předkládají při notifikaci, byly spolehlivé údaje, aby se nakonec o, nelišily o miliony a aby se nenahlašovaly až pozdě, pokud se vůbec nahlašují, to bychom potom žádnou notifikaci nepotřebovali, protože by to eh, jinak nebylo závazné. A za druhé mě také zarazilo, že komise tam klidně napsala, eh, že by se to dotklo mikro mikrořízení, mikromanagementu, toho se vůbec eh, nedotýkáme, leda, že by to bylo ex post a já nejsem pro ex post, já chci vědět, kolik peněz se vynakládá a eh, rozpočet má nárok to vědět, když se vynakládají prostředky. Uvedu příklad, když eh, máme prostředky sledku nesrovnalostí, k nímž došlo právě u nemovitostí, má smysl dělat ex post kontrolu, ale je třeba znát modality již předem a by bylo možné předložit stanovisko. To je součástí finančního nařízení. Když jsou uzavřeny smlouvy na 30 let, tak v druhém roce po uzavření smlouvy ho nemusím, eh, tu smlouvu nemusím kritizovat, protože eh, na tom se už nedá nic měnit. 28 let to musím akceptovat, to prostě nemá žádný smysl. A potom jsem s úsměvem vzala na vědomí, že říkáte, že se zadosti učiněním eh, berete náš zájem o úvěry. My jsme se zasazovali o to, aby byly možné úvěry, zejména u nemovitosti, proto protože se tak podaří zabránit eh, nesrovnalosti eh, v oblasti prostředníků u těch eh, budov, které nemůžeme najednou zaplatit. Já nebudu říkat konkrétní příklady, ale máme tu několik příkladů. Chceme jasné, transparentní financování nemovitostí, ale měli bychom v této doložce vypustit větu, kdy hovoříme o přiměřeném období financování. Já jsem se e, informovala v deseti zemích, zda v národních právních předpisech se objevuje obdobný text a já jsem ho v žádné z deseti zemí nenalezla. E, při přiměřené období je údajně dvojznačné. No dobře, to tam mohu napsat desetileté období, pokud je to někomu milejší, ale my chceme vyjádřit, pokud si někdo bere úvěry, tak je třeba jasně vyjádřit, kdy mají být financovány. Já nechci, aby nám tam komise napsala, že bychom zase měli vypustit tuto doložku o financování, protože eh, ty eh, úvěry by se od odsunuli stranou. My chceme jasné financování, jasné podmínky eh, pořizování nemovitosti. A když hovořím o třetím kroku, tak ten je velice důležitý za dvouletých eh, zkušeností, jakožto zpravodajka jsem zjistila, že se provádí eh, notifikace, kdy při následné kontrole jednoznačně zjistím, že bylo jasně vynaloženo více peněz, než kolik bylo původně nahlášeno. Pro mě tento třetí krok znamená, že komise musí předložit zprávu o tom, kolik nemovitost opravdu stála a jaké byly konečné podmínky financování. To je ten třetí krok po eh, dokončení eh, nemovitosti nebo uzavření smlouvy a to nám může poskytnout jako krátkou informaci, to není vůbec žádný problém. E, takovéto předpisy existují i v e, některých státech. E, bude to sice větší úkol pro komisi, protože je tu určité měřítko transparentnosti politiky s nemovitostmi, která doposud neplatila, ale pokládám to za nutné Prosíme prosím, berte to velice vážně, protože si mi stěžovali kolegové ze všech politických skupin, že tato politika nemovitostí bývá projednávána pozdě, netransparentně a neprobíhá zcela eh, jasně u velkých eh, nemovitostí. Jsou to eh, hodnoty v miliardových řádech a tady potřebujeme transparentní financování. Eh, Děkuji. Dám ještě stručně slovo zpravodajům, aby mohli se vyjádřit. Chci vám říci, že celá řada osob musí odejít, protože ve výboru Regi se bude hlasovat. Takže možná stručná reakce obou zpravodajů. A není to konec naší diskuse, uvidíme se 13. Paní Gresle, Děkuji za debatu a bylo to velice jasně vyjádřeno. Můžeme tedy říci, máme v Evropě parlamentní demokracii nebo ne. Uplatňujeme parlamentní práva, tedy poprvé v finančním eh, nařízení. To je eh, dokument, který podléhá spolurozhodování. Je to nová situace díky Lisabonské smlouvě a proto se ptal kolega Mulder, jak to, že eh, vlastně teď nebo nikdy, protože nyní jsme v situaci, kdy naplňujeme Lisabonskou smlouvu a článek 290, kdy jde o ten právní text samotný. Komise eh, identifikovala 12 eh, podstatných a my jsme identifikovali 8 podstatných opatření, dohromady jich 20. Eh, po, děkuji, pane Parady, že to tak říkáte, to se také vždy nestává protože komise předložila tedy 12, my 8 a potom máme problém. Jinak ty eh, v přenesené eh, pravomoci jsou eh, vzadu u finančního nařízení. Já vůbec nevím, co nakonec mohu projednat s radou. Kolega Kalfin se ptal, co z toho vzejde, kdo bude upravovat aktiv přenesené pravomoci HOP nebo TROP. Akceptujeme to jako celé nebo to odmítneme. Taková je situace. My jsme navrhli postup, jak řešit aktiv přenesené pravomoci, abychom odstranili tento konflikt. Když nemáme konflikt, nepotřebujeme pravidla, ale co když bude k případu západ konfliktní. Eh, řekneme, co bychom si přáli a eh, vy to eh, zohledníte. My jsme se snažili ukázat cestu, je to taková mírová cesta. Komise tuto cestu odmítá, to znamená, že mám nejslabší právní pozici. Já nemohu skoro nic říci k aktům přenesené pravomoci. Buď je mohu akceptovat eh, nebo odmítat. Eh, málo kdy se v reálu stává, že parlament něco odmítne. V podstatě máme velice eh, slabou právní pozici, když de jure vypadá jinak. Je to tedy eh, velice slabá pozice v oblasti aktů v přenesené pravomoci. A když těchto 20 bodů nezohledníme, tak to bude chyba, protože nebudeme realizovat smlávu. Pokud je zohledníme, tak potom budu muset stále ještě rozhodovat, eh, jak eh, budu pracovat s tím zbytkem. Tak nyní finanční nástroje. Myslím, že jsme se snažili rozhodnout, jak je riziko a eh, finanční eh, ručení. Pokud každý rok 10 až 15 rozpočtu vynakládáme cestou finančních nástrojů a eh, pouze 3 se nepodaří, tak potom budeme mít velice rychle problémy a já voličům nebudu moci vysvětlovat, jak to, že si toho nikdo nevšiml. My se snažíme hodnotit tato rizika to je vše, takže si myslím, že to je tedy extrémně odvážné, co jsme udělali. A potom je tu stanovisko výboru ITRE a FET a REGI. Co se týče FET a REGI, s tím nemám žádné problémy, ale stanovisko a FED politikové pro zahraniční politiku by měli dostat cenu za pozměňovací návrhy, protože se opět ukazuje, že v podstatě eh, nepochopili pár základních eh, věcí, když eh, se má spravovat rozpočet pro Evropskou službu pro vnější činnosti, tak potom to přece nemohou myslet úplně vážně. Člověk se někdy ptá, zda jsme se zhostili práce tak špatně, že se nepodařilo zprostředkovat základní pochopení, proč existují taková finanční eh, pravidla, proč je třeba je dodržovat. Chtěla bych požádat všechny eh, kolegy, abychom eh, se dostali ke slovu, protože pozměňovací návrhy AFETu jsou poměrně nebezpečné pro celou konstrukci a chtěla bych eh, požádat, abychom se k tomu tedy ještě eh, vrátili. nakonec pan Rivelíny. Eh, Pokud je o tuto otázku, nechci mnoho doplnit po vyjádření paní Grese, snad jenom osobní poznámka. Když zasedáme v hemicyklu a slyšíme všechna řešení těchto problémů. Všichni si přejeme, aby byla byrokracie jednodušší, aby kontrola byla co možná nejjasnější a nejefektivnější. A když pracujeme v kancelářích s paní Gresle, tak nejlepší úmysly světa, které zde zaznívají, narážejí na vůli, která je zcela jiná než ta proklamovaná zde. Pan Ody to řekl dobře. Máme historickou příležitost ze dvou důvodů. Lisabonská smlouva a také schopnost, rozhodnost a kompetentnost paní Gresle. A to představuje zásadní příspěvek snaze o zjednodušení tíže byrokracie. Mělo by nám to umožnit zlepšit kontrolu. A konečně to také umožní zvýšit úctu k Evropskému parlamentu. Neustále musíme zdůrazňovat úctu k parlamentní práci a to ani komise, ani rada nechtějí slyšet. Jak řekla paní Gressle, naše práce musí být předkládána našim voličům, těm, kteří nás sem vyslali, které zastupujeme. Děkuji, pane kolego. Pokud eh, můj spolupředseda nechce nic říci, není tomu tak, takže ukončím toto jednání. Další jednání je naplánováno na 13. července ve stejnou hodinu od 3 do 4 odpoledne. přerušíme naše jednání do čtvrt na pět a potom zahájíme práci eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu. Takže eh, ti, kterých se to netýká, mohou opustit jednací místnost. A další bod bude udělení absolutoria radě Ingeborg. Ah,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 Goed, eh, welkom collega's. Laat ons eh, verder gaan. Milí kolegové, budeme pokračovat eh, v našem jednání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Zbývají nám ještě dva body na pořadu jednání. Bod 8, udělení absolutoria radě, které jsme odmítli Musíme tedy ještě znovu přemýšlet, jak budeme postupovat v této záležitosti a potom máme eh, bod za eh, přítomnosti generálního ředitele Evropského úřadu pro boj proti podvodům, pana Kesslera. Je to eh, reforma, k níž vystupovala jako zpravodajka paní Gressle protože má málo času, dám mu hned eh, slovo, aby eh, hovořil o tom, jaký je stav a potom bude schůzka koordinátorů. A budeme tedy informováni. Máte slovo? Eh, děkuji, pane předsedo. Já vás budu muset za chvíli opustit, protože půjdu na jednání jiného výboru. Co se týče dnešní diskuze, chtěl bych informovat o tom, jaký je stav věci. V souvislosti s radou jde mi o to, jak bychom mohli promyslet jednotlivé strategie. 14.12.2010 byl předložen dotazník a potom 28. února předseda účetního dvora obdržel dopis sekretariátu rady s různými doprovodnými dokumenty. Byl to Eh, plán rozpočtu za rok 2009, veškerá aktiva a pasiva. Byl to dokument, který byl v této podobě poprvé předložen parlamentu, potom eh, popis jednotlivých finančních činností a byl také eh, zveřejněn na webové stránce. Za třetí to byly interní audity za rok 2009, stejně jako dokument dokument eh, o finančních transakcích, který byl také k dispozici 2. března 2011 Koreper schválil dokument, který sloužil jako základ pro úpravu vztahů mezi eh, radou a parlamentem ohledně udělování absolutoria a můžeme říci, že je to krok kupředu, co se týče návrhu rady. Jde o oddělení eh, procesu udělování absolutoria od schvalování rozpočtu ta doposud požadovala obojí a bylo řečeno, že ani tento dokument, ani další nepostačovali pro udělení absolutoria. Dále při jednání 21. března eh, byla potvrzena tato pozice a výbor potom přijal pravidlo, eh, které se týkalo eh, mm, otázky určitých hodnot. Potom byla další setkání, parlament navrhoval různé postupy a eh, rada se rozhodla očividně pro složitější cestu v rámci meziinstitucionální dohody. Parlament chtěl vzít v úvahu tuto variantu, až bude tento eh, návrh ukončen. To bylo tedy rozhodnutí z přesně 2011. Rada se potom obrátila na předsedu parlamentu s prozbou zvolat vyjednávací tým, který by měl vyřešit problém udělování absolutoria. Návrh vycházel z toho, že bude přijato usnesení a 8. června byly potom projednávány výsledky taky na plenárním zasedání. A následovala výměna názorů předsednictví, potom druhého šestý eh, poslalo dopis předsedovi parlamentu a potom následovala rozprava na plenárním zasedání, kdy bylo řečeno, že eh, se má rozprava týkat přípravy eh, rozpočtu a i udělení absolutoria. Rada vychází z toho, že absolutorium ve smyslu eh, článku 319 smlouvy má být udělováno a chtěl bych z toho vyvodit několik technických závěrů. Rada jako ostatní instituce má za úkol nést odpovědnost za finanční prostředky, které má k dispozici a musí zareagovat na vyzvání parlamentu. Musí tedy zareagovat i na takové otázky, které byly obsaženy v dotazníku. A ty čtyři relevantní otázky se dotýkaly právě kompetencí rady e, z právního hlediska, ne z formálního hlediska. Je tu několik různých přístupů a je třeba říct, si, že eh, se eh, uděluje absolutorium komisi jako u ostatních institucí a My máme co dočinění s textem, u něhož nejde o skutečný eh, duch eh, eh, dohody, ale o pouhá slova. To by znamenalo, že veškeré výdaje by se měly podrobit kontrole eh, volenými poslanci. To by znamenalo, a také jsem o tom jednal s paní Gresle a můžeme očekávat, že prostředky pro výzkum a vývoj by, hmm, že by to nepodlehlo samostatnému udělování absolutoria, to by znamenalo, že by bylo nutné nalézt dohodu, kdy by zůstaly kompetence parlamentu nedotčeny. A bez jakýchkoliv výhrad eh, bychom uznali eh, roli parlamentu jakožto orgánu, který uděluje absolutorium. Mnohé již zaznělo v souvislosti s finančním nařízením. Bylo by jistě užitečné si vyslechnout, co řekne zástupce rady. Děkuji vám. Děkuji, pane zpravodaji, za toto velmi vyčerpávající vystoupení. Myslím, že všechny aspekty byly zmiňovány. Chtěl by některý kolega vystoupit? Nebo jsou nějaké dotazy, návrhy? Nebo počkáme na diskusi? Prosím, pan Ody, chcete vystoupit? Prosím, pan Ody. Děláme, pane předsedo. Já jsem vyslechl vystoupení našeho zpravodaje. Chtěl bych zopakovat svou žádost. Nevím vlastně, kam jsme pokračili. Bylo by dobré mít právní studii, abychom věděli, jaké přesně jsou, jaká přesně jsou práva parlamentu na všechna tato témata. Před určitou dobou jsem byl poražen s tímto návrhem pak eh, se zdá, že se to objevilo na rozpisu Kokobu, protože máme právo na určitý počet studií. Já myslím, že mezi eh, tyto výměny názorů mezi eh, radou, která říká máte právo, nemáte právo, srovnává se to s, s Evropskou službou pro vnější činnost. Já myslím, že mm, jenom takovou malinkou odbočku bych měl ještě říci nevyřešíme velké výzvy, před kterými stojíme, pokud nebudeme eh, prostě používat komunitární postupy, mezivládní postupy. A zkomplikuje to ještě to, že nejvyšší představitelé státu a vlád používají mezivládní postupy, ale opírají se přitom o, eh, komunitární aspekty. Prostě už se v tom nikdo nevyzná. Kdo vlastně v tom zmatku všechno kontroluje? V každé demokracii občan žádá od parlamentu, aby kontroloval výkonnou moc. Výkonná moc to jsou vlády a to je Evropská komise. Já se obávám, opakuji, že když nevyjasníme, kdo co kontroluje, pak budeme i v konfliktu s národními parlamenty. A chci ještě dodat, že když budeme váhat eh, u všech těchto témat, tak ty první dokumenty, které se týkají finančního mechanismu stability, 700 eh, miliard eur, to přece není málo. To je čistě mezivládní aspekt. Kdo bude kontrolovat tyto fondy? Protože se to týká pouze eurozóny. A protože my nemáme parlamentní dimenzi eurozóny, ptám se, bude to kontrolovat Evropský parlament? Podle mého názoru by měl protože Evropský parlament je přece nadnárodní dimenze. A nebo to bude nějaká koalice národních parlamentů? A jestliže si nejvyšší představitelé států a vlád představují, že 700 či 800 miliard eur budou někde mít bez parlamentní kontroly, tak to přece není možné. Já žádám vůči radě, eh, souhlasím s Inge, souhlasím se spravodajem, eh, rada se musí podrobit politické kontrole. Eh, musíme skoncovat s těmi eh, gentlemanskými dohodami, já tady pro tebe tohle, ty tam pro mě zase ono. Já eh, nechci, abychom měli nadměrnou moc Evropského parlamentu. To ne, protože to by pak určitě na to negativně reagovaly národní parlamenty. Děkuji, pane Ody. Chtěl by na to někdo reagovat? Já jsem samozřejmě vaši argumentaci pozorně sledovala. Sekretariát mi říká, že by byly možnosti v této věci. Ale to je třeba udělat prostřednictvím dohody koordinátorů, kteří pak přednesou návrh na plenárním zasedání. Pane Ody, já jsem si zaznamenal váš návrh. A Můžete, prosím, eh, kontaktovat svého koordinátora, aby to dal na pořad, na program? Ještě nějaké vystoupení, prosím? Ne? Tak tím jsme ukončili tento bod. Ano, to je věc, která se nám stále vrací na program. A také bude ještě setkání eh, s generálním tajemníkem. No, eh, vidím, že paní Gresle tady není. Máme ještě jeden bod před schůzkou koordinátoru. Nevím, zda někdo z EPP nebo nějaký eh, spolupracovník paní Gresle, zda ji může někde sehnat. A mezi tím tady vítám generálního eh, ředitele Olafu, pana Kesslera. Jsme velmi rádi, že je tady. Pane ředitele, možná byste se mohl posadit tady vedle mě? Ik moet eventjes schorsen tot mevrouw Gressler er is. Het is uh, weinig zinvol om dat... Takže čekáme na paní Gressle, eh, protože nemá smysl začít eh, v její nepřítomnosti. Dag Ingeborg, eh, eh, Dobrý den, Ingeborg. My jsme přerušili jednání, protože poslední bod nemůže být diskutován bez eh, vaší přítomnosti. Jde tedy o nařízení o OLAFu. Reforma Evropského úřadu pro boj proti podvodům. Takže máme tady návrh pana Sementy, ehm, s tím máte možná určitý problém. Máme tady také eh, pana Kesslera, eh, který bude reagovat a to ostatně i na návrhy, které zazněly minule v přítomnosti pana Semety i eh, pana Kesslera. Prosím. Děkuji. Člověk nemůže být všude najednou a nikomu není více líto, že to nejde než mě. Eh, je mi líto, měli jsme setkání agentur eh, v rámci příprav setkání rady ve čtvrtek. Já jsem tam členkou za EPP. A je to také záležitost, která se neblíží výsledku. Zdá se, že to typické. Koordinátoři se rozhodli po zjištění o LAFu uspořádat toto setkání s vámi. Dnes se to nemá týkat pouze reformy Evropského úřadu pro boj pro, ale proti podvodům, ale jde také o otázku, co se stalo, jak je právní pozice Olafu, jak vy se na to díváte a jak budeme v této otázce pokračovat. Nicméně se domnívám, že bychom měli využít této příležitosti a požádat vás, abyste nás informoval o tom, jak daleko je interní proces restrukturalizace Olafu. To nás zajímá. Vy jste přislíbil, že polovina pracovníků se bude zabývat eh, šetřením, jak daleko jste, do jaké míry se vám daří interně uskutečňovat reformy. Já se domnívám, že mnozí v OLAFu nebyli zapojeni do těch reform. Je to také otázka akceptovatelnosti. Jaký je tedy aktuální stav realizace reform? A mě by zajímalo, jak se tedy Olaf zachoval v parlamentu, abyste tedy informoval o svých motivech, jak jste postupovali. Je moc hezké, že jste k nám přišel. Děkuji. Děkuji, Ingeborg. Já se ještě dívám směrem k dalším poslancům. Francesco chtěl vystoupit, nebo ještě někdo další? tak vám dám slovo a potom panu Kesslerovi. Já děkuji za slovo, pane předsedo. Eh, mám trošku, eh, mám otázku z trochu jiného eh, soudku, jak se u nás říká. Domnívám se, že pro OLAF je velmi důležitá spolupráce s členskými státy, Víme, že na jednu stranu probíhá eh, systém schromažďování informací od členských států, na druhou stranu zjištění, která OLAF provede, jsou předávána vnitrostátním soudním orgánům. A víme i to, že některé členské státy spolupracují s OLAFem velmi dobře a u některých je eh, spolupráce velmi problematická. Čili moje otázka na vás směřuje tím takto. Eh, jakým způsobem tato spolupráce a na jaké bázi tato spolupráce probíhá, respektive jak vy byste viděl reformu této spolupráce? To znamená obecně vzato i eh, jakým způsobem by mohla proběhnout eh, reforma právního základu, pro boj proti podvodům pro úřad OLAF a jeho další spolupráci a koordinaci ve vztahu členským státům. Já se domnívám, že vše, co se v Evropské unii děje na úrovni OLAFu i dalších orgánů, je odvislé od vůle členských států a proto se ptám, jak vy byste to viděl do budoucna. Děkuji předem za odpověď. Dank u wel. Sigmantas uh, Balčytis. Ačiū gerimas pirmininkė. E, gerimas e, generální direktoriu. Děkuji, pane generální řediteli. V uplynulém roce a půl jsme diskutovali o činnosti OLAFu a vyměnili jsme si také celou e, řadu názorů a legislativních návrhů a také e, výběrové řízení na místo generálního ředitele a Hovořili jsme o problémech s tím spojených a vidíme, že se tu zase e, objevuje celá řada problémů, které je třeba řešit. A máme tu návrh komise, kdy byl tento postup navržen e, pružnějším postupem výměny názorů. Jak se na to díváte? Domníváte se, že ty vztahy mezi eh, úřadem OLAF a parlamentem budou pružnější? A nebo jak se díváte na to pravidlo de minimis, protože tu byly problémy s lidskými zdroji a s postupy pro řešení případů a také pravidla zadávání veřejných zakázek protože dochází eh, k zneužívání prostředků z evropských fondů při zadávání veřejných zakázek. Jak se tedy díváte eh, na tuto situaci? Jak by bylo možné zlepšit eh, systém zadávání veřejných zakázek? A také by mě zajímalo stanovisko OLAFu, když jde o získávání údajů v členských státech a ohledně výměny údajů mezi členskými státy, a jaké jsou e, ty zásady, které se toho dotýkají. Týká se to také účetního dvora. Děkuji. Jens Kajer. Já jsem vlastně eh, nechtěl položit otázku, ale rád bych od pana generálního ředitele slyšel, které oblasti pokládá za důležité eh, a v nichž začal realizovat reformy a co podle jeho názoru je třeba ještě učinit. A vzhledem k otázce, kterou položila paní kolegyně Gressle, bych chtěl upozornit na to a Inge, mě to nepřekvapuje, protože mezi koordinátory jsme již o tom hovořili, že ve výboru se liší názory na to, zda eh, má Olaf eh, kompetence pro poslance. Já patřím k těm, kteří tvrdí, že ano. A je tu ještě jedna sporná otázka a to, jak daleko sahá administrativní kompetence Olafu ohledně vstupu do kanceláří, do prostor, Jistě si vzpomínáte na tu otázku a já bych eh, rád znal váš názor na to. Děkuji, Jenci. Jsou ještě nějaké další příspěvky, otázky. Není tomu tak, pan Kessler? Ne, okamžik ještě. Omlouvám se, paní Kresle. Já jsem ještě na něco zapomněla. Na radě minulý pátek se konalo jednání o reformě Olafu. Domnívám se, že jste se ho zúčastnil, nebo jste tam alespoň někoho vyslal. Bylo by zajímavé se dozvědět, co si myslíte o té diskuzi na radě. Od listopadu 2008 jsme opravdu bez zpráv jak se to projednává v radě a my jsme se nevzdali ještě naděje, že někdy v průběhu nadcházejících let nebo desetiletí dojde k pokračování té debaty. Bylo by tedy zajímavé se dozvědět, jak vy to hodnotíte. Pan Kessler? Dávám tedy více času, než když jste se zúčastnil zviditelnil toho eh, jednání, když jste eh, zajímal o pozici generálního ředitele. Děkuji. Tyto otázky jsou také mnohem obtížnější a také jsem je neznal předem. No, za to jste lépe placen, říká pan předsedající eh, jste mi tedy teprve teď řekli o těch problémech, ale tak taková je má práce, já si nestěžuji. Navrhuji, abychom ty četné otázky rozdělili, dejme tomu do tří oblastí jsou sice eh, propojeny, ale týkají se za prvé reformy, procesu reform, potom také nařízení, dále tomu, čemu říkáme interní přeskum, tedy to, co eh, děláme eh, v našem úřadu, abychom eh, podrobili přeskumu interní interní postupy a dále je to tematická oblast, dejme tomu eh, OLAF versus parlament nebo parlament eh, versus eh, OLAF. Někdo hovoří o konfliktu, já nevím, zda je to konflikt, je to záležitost, která se táhne, ale konflikt to nebude, ale téma toto zůstává toto téma zůstává. A potom ještě některé další otázky, ale můžeme je zhruba rozdělit do těchto tří oblastí. Co se týče reform, eh, pravidel a předpisů. Já jsem se zúčastnil jednání vašeho výboru a také jsem vystoupil, když jste se mě ptali na můj eh, názor na eh, návrh, který předložila komise. Já jsem řekl, že tento návrh, alespoň podle mého je dobrý a že ho podporuji také proto, že jsem se na něm eh, určitou omezenou eh, eh, cestou také podílel, když jsem začal působit v únoru jako generální ředitel a tento návrh byl již téměř hotov. Ale komise, komisař mi umožnili se k tomu vyjádřit a předložit některé návrhy, které byly zohledněny. Tedy v celku vzato, pokud se mě ptáte na můj názor, tak ho podporuji a myslím, že je to dobrá aktualizace. V podstatě to není žádná velká reforma, je to eh, dobrá aktualizace stávajících předpisů, ale eh, zůstanu jenom u obecných komentářů. V prvé řadě doufám, že bude eh, eh, záhy eh, modifikováno toto nařízení, tyto předpisy, což znamená, že Olaf nemůže dobře pracovat v situaci, která je nejistá v nejistém právním rámci a to tež můžeme říci i o partnerech OLAFu. Ještě o tom budu hovořit. My se snažíme připravit na eh, budoucí předpisy, i když nám jejich obsah není známý. Dovedeme si je eh, představit na základě návrhu, který předložila komise a na základě eh, diskuzí, které se vedou v radě a v parlamentu. Rád bych vyjádřil naše přání. Nemohu nic požadovat a dovolte, abych tedy vyjádřil přání, aby tento reformní proces byl co nejdříve ukončen, aby to eh, eh, nenarušovalo eh, provozní schopnost OLAFu a domnívám se, že chcete zdát můj názor, tak bych rád vyjádřil další přání, aby eh, tyto předpisy nebyly příliš podrobné. I ten eh, návrh komise v podstatě je již eh, podrobnější než ten z roku 99, který byl poměrně stručný Eh, přetrval tak dlouho bez změn, já nevím, ale eh, určitá podrobnost je jistě nutná, když jde o právo na obranu, na, eh, když jde o ochranu dat. To jsou témata, která v době před deseti lety a dříve nehrála tak důležitou roli, ale nyní ano, tak je třeba, aby eh, tyto otázky byly zohledněny. A potom další otázky, otázky interní organizace. To je, myslím, takový obecný bod. Eh, bylo by dobré tedy nemít příliš eh, podrobně definované předpisy. Eh, například, když mi dovolíte, abych se zmínil o našich stazích s Eurojustem a Europolem. Já se osobně nedomnívám, že by měly být příliš eh, detailně upraveny. Mimochodem, Eurojust má být také podroben reformě a možná, že po této reformě budeme muset provést další reformu, pokud mi dovolíte takovéto názory. A potom ještě poslední obecná připomínka, která má možná trochu složitější charakter, možná je politické povahy souhlasím s tím, ale pozoruji tu určitou politickou tendenci, kdy se lidé dívají na OLAF jako na soudní orgán nebo policii. Když hovoříme o právu na obranu, kdy je možné si vyžádat přeskum, právo na informace, s čímž samozřejmě souhlasím. Ale Olaf již má takováto pravidla, takovéto předpisy, ale jsou interní předpisy. A tady by měly být legislativní povahy. Pokud tam řek řeknete, tak že podle těch nových předpisů bychom měli eh, se pohybovat v různých limitech, ale zase na straně výkonných pravomocí kanceláře eh, z hlediska platnosti důkazu jako výsledku eh, naší činnosti, tak je to eh, situace obdobná jako v roce 99. Takže je tu určitá nevyváženost eh, obecně, ne vy jako eh, parlament, výsledkem těchto předpisů bude určitá zátěž. Jistě já to akceptuji, je tu určité právo na limity a záruky, které v závorkách eh, mimochodem prodlužují eh, trvání toho šetření. Na druhé straně zase máme omezené kompetence kompetence oproti eh, období před deseti lety a ani o kousek více eh, pravomocí. Já bych byl tedy spokojen s tou situací ale a chápu to. Ale například pokud jde o platnost výsledků takovýchto zaručených eh, postupů, až bude toto nařízení eh, prováděno, například eh, výslech svědků, tak to má stejnou platnost jako za situace, kdy nebyly žádné limity. My nechceme víc více eh, kompetencí, ale možná větší platnost a záruku šetření, což by umohlo, umožnilo eh, překonat ty problémy, o kterých hovořila paní Češková. To by nám umožnilo získat eh, rychlejší a lepší výsledky ve vztahu k národním orgánům. A nevím, kdo se ptal na téma takzvané výměny názorů. To je článek 11.1 11a eh, eh, v tom novém eh, návrhu nařízení výměna názorů s institucemi, tedy mezi OLAFem, parlamentem, radou a komisí. Já se ničeho neobávám. Naopak se domnívám, že to může být pro Olaf, pro eh, jeho generálního ředitele jenom užitečné vést takový strukturovaný dialog se zainteresovanými stranami, mohli tedy použít tento pojem, což jsou parlament, eh, komise a rada. No, také proto, že ta politika de minimis, to také zaznělo ve vašich otázkách, bude v budoucnu mnohem důležitější, takže já to plně eh, podporuji v souladu s návrhem komise. Nebude to politika de minimis, my tento pojem používáme interně, ale není to adekvátní výraz. Bude to e, politika priorit při šetření. Je třeba stanovit priority nebo mít politiku stanovování priorit e, pro šetření a to by mělo být opravdu předmětem výměny názorů zúčastněných stran a to co nejtransparentněji. To také Olafu pomůže. Já se tedy některak neobávám těchto výměn názorů, ale ta e, formulace by měla být důkladně promyšlená. Ne, že komise nebo parlament Eh, ukládají Olafu, co má eh, šetřit a co ne, eh, že by Olaf byl politickou prodlouženou rukou těchto institucí. Má to být strukturovaný, transparentní dialog mezi Olafem a zúčastněnými stranami, a nebo bych dal přednost nějakému společnému prostoru, kde se všechny instituce budou moci vyjádřit. A paní Gresle se mě ptala na radu. Já nemám nejnovější informace o tom, co se děje. Služb, útvary rady dnes předložili dokument a myslím, že ho dostaneme velice brzo v nejbližších dnech. Slyšel jsem, že tam může být několik témat, ale teď se nepohybuji na jisté půdě, protože nemám přímé informace. Pravděpodobně se řešila otázka a někdo se mě také na to ptal, myslím, že to byl pan Baltičis, což se dotýká výměny údajů v součinnosti s členskými státy. Byl to pan Baltičis a rada eh, diskutovala tématiku výměny eh, dat eh, ve vztahu s třetími zeměmi. A já bych chtěl říci, že mnohem důležitější je výměna dat s mezinárodními organizacemi, jako je OSN, Světová banka a další, což jsou organizace, se kterými při šetření hodně spolupracujeme eh, protože tyto organizace s Evropskou unii eh, začaly v posledních letech stále více spolupracovat, takže i to šetření děláme Eh, společně a to je, myslím, eh, velice citlivá otázka. Chtěl bych říci, že výměna údajů je pro nás životně důležitá. Výměna údajů mezi OLAFem a členskými státy a jejich soudními a policejními orgány a také výměna údajů mezi OLAFem a orgány vyšetřování, které jsou podobné OLAFu, eh, které jsou součástí mezinárodních organizací, jako je OSN. A také, i když je to poněkud odlišná otázka, výměna dat mezi OLAFem a třetími zeměmi a eh, mezi eh, soudními a policejními orgány v třetích zemích. To je složitější, protože možná nemají stejné předpisy na ochranu eh, údajů jako my v Evropě. Ale jinak, myslím, problémy nemáme. Doufám, že v tomto ohledu se neobjeví žádné nové problémy eh, jistě eh, ochrana dat je citlivá otázka, ale neměli bychom zapomínat zapomínat na to, že jsme eh, orgán, který se zabývá vyšetřováním a výměna údajů je absolutně nutná. Eh, mimochodem jsme se minulý týden setkali eh, s orgány dohledu nad ochranou dat a oni tedy mají dohled nad námi, sledují naši činnost a my čekáme na výsledky vašeho rozhodnutí. Opravdu jsme velice pozorní a to bude pro nás velice důležité, abychom si mohli údaje rychle vyměňovat. Potom další otázka se týká spolupráce se mezi členskými státy a tak přejdu k otázce, kterou mi položila paní Češková. To je opravdu zásadní otázka, eh, protože Eh, evropské instituce, evropské orgány nakonec rozhodují na základě naší činnosti, anebo potom soudní orgány v členských státech. My eh, provádíme pouze to šetření a předáváme výsledky, takže to je interní záležitost. Olaf eh, musí co nejdříve do toho začlenit interní orgány. A když jde o vztah k členským státům, tak možná, že se k tomu toto nařízení nějak vyjádří a možná, že e, zajistí větší e, validitu našich výsledků. Možná, že členské státy nám budou moci jmenovat eh, referenční orgány. My plně podporujeme eh, návrh a eh, ty nové země k tomu museli přistoupit, než vstoupili do Evropské unie, ale s některými máme určitě té problémy, buď to naráží na interní federální uspořádání, což je dobrá věc, ale e, nám to příliš e, nepomáhá. Takže potřebujeme národní referenční pracoviště v každém členském státě. A nyní, e, co se týče interního přeskumu, dovolte mi několik slov protože nebudeme mít více zdrojů. Eh, byli bychom rádi, kdyby to kdokoliv z vás rozporoval, ale obávám se, že nebudeme mít více prostředků a musíme zefektivnit a zjednodušit a urychlit naše vyšetřování. Jak o tom hovořila paní Kresle a nejenom ona. Potřebujeme eh, více zdrojů pro to vyšetřování, protože ty prostředky nemohu nijak znásobit. Ano, přislíbil jsem to, ale před měsícem jsem naznačil, že není možné zdvojnásobit eh, počet lidí, kteří se budou zabývat vyšetřováním. Takže eh, budu hovořit o těch zdrojích, ne o osobách. A je třeba, eh, aby pracovníci, kteří se zabývají vyšetřováním, se nemuseli zabývat eh, zbytečnou prací. A aby se i Olaf zbavil zbytečné práce. Pokud se mi podaří eh, provést určité škrty, něco zrušit, tak eh, možná budou následovat stížnosti ze strany třeba i parlamentu. Například to výkaznictví, ty zprávy, které děláme. Takže se snažíme změnit interní postupy vyšetřování, protože současnosti máme redundantní postupy, které se v průběhu let eh, nabalovaly a nebyly příliš konzistentní. Máme případy monitorování, asistence, posuzování, vyšetřování. A došetření, a když slyšíte o statistikách a údajích, tak ty se týkají pouze té fáze vyšetřování. To je možná fáze, netýká se všech případů, je to tedy ta závěrečná část. Podařilo se nám ty postupy velice zjednodušit, ty interní postupy, abychom získali čas, abychom měli eh, více času pro to skutečné vyšetřování. Také jsme usilovali o větší transparentnost. Údaje, které budou výsledkem naší činnosti, budou eh, mnohem více spolehlivější. A dále bychom chtěli interně rozlišovat a taková situace bohužel ještě není mezi dvěma skutečnými úkoly OLAFu. Eh, Vyšetřování vyšetřování a politika boje proti podvodům. Takže budeme mít více pracovníků, kteří se budou věnovat vyšetřování, potom budeme mít politické ředitelství jako podporu pro vyšetřování a také správu, administrativu, to znamená, budeme mít tři ředitelství pro vyšetřování a jedno ředitelství pro politiku a jedno ředitelství pro administrativní otázky, otázky z pravodajské činnosti a následných činností, které jsou které zahrnují téměř 100 pracovníků, se mají zredukovat. Budeme případy sledovat i po ukončení vyšetření vyšetřování, ale jiným způsobem. Větší odpovědnost budou mít tato generální ředitelství, ale nebude na nás, abychom rozhodovali nebo zmrazili stroje, kdy bychom tedy plítvali časem a sledovali to, co, čeho by se měli ujmout jiní. A také se snažíme provést určitou inventarizaci soudních případů z 90. let členských států, které sledujeme. Máme pracovníky, kteří se zabývají starými případy z členských států. A poslední otázka v souvislosti s interním přeskumem, čemu se věnujeme. Snažíme se vytvořit centralizovaný útvar, kde se budou schromažďovat veškeré informace. Nyní přicházejí informace náhodně, pracovníkům toho oddělení pro vyšetřování. Generální ředitelství o tom není informováno a také rozhodnutí, zda bude případ zahájen či ne. se provádí náhodně pra- nějakým útvarem, ne centralizovaně. Proto to bychom chtěli stanovit politiku stanovování priorit. Takže, abych to schrnul, rychlejší, mnohem jednodušší vnitřní postupy pro vyšetřování, aby bylo možné uvolnit zdroje pro vyšetřovatele a získat čas aby byla kryčí vyšetřování a také v ředitelství pro vyšetřování bude více lidí, kteří přejdou z jiných úkolů, eh, z úkolů pro sledování finanční Ti sice budou i nadále existovat, ale budou v menším útvaru a také větší rozlišení mezi těmi dvěma hlavními úkoly OLAFu. E, to je vyšetřování a koncepce e, politiky proti podvodům. Také větší transparentnost. E, čísla, která dostanete o vnitřních zdrojích, pracovnících a případech, budou mnohem transparentnější. A to budou cíle interního přeskumu, který velmi potřebujeme. Paní Gressle eh, řekla, že asi ne všichni v OLAFu pak, když jsem vám dobře rozuměl, já jsem přecházel eh, z angličtiny do eh, němčiny, tak eh, mohu říci vám i celému parlamentu, že všichni pracovníci OLAFu jsou zapojeni do tohoto postupu už jsme to mohli dokončit, už jsem mohl přijít se zprávou a rozdat vám informaci o veškeré práci, která už proběhla, ale to zatím ještě neproběhlo, protože jednak chceme skutečně zapojit úplně všechny. A jak to děláme? 500 lidí a jak mezi nimi provádět takovou demo, takový demokratický přeskum, a zapojit všechny. Nemůže to udělat jedna osoba, chceme motivovat všechny. Tak eh, my organizujeme eh, schromáždění, vždycky schromáždění v rámci určitého ředitelství a jsou to tedy schůze ve všech 20 eh, útvarech zhruba půl dne, nejméně tedy tři hodiny. Tři, čtyři hodiny, půlka pracovního dne, násobeno 22. Ještě zbývá, ještě zbývají čtyři útvary. Byly dvě, celý den, dopoledne i odpoledne o interním přeskomu. A ještě máme také několik schůzí ředitelů na toto téma a také eh, schůze eh, středního managementu eh, půldenní schůze. A já myslím, že budeme schopni vypracovat první návrh textu o vnitřní organizaci OLAFu, o vnitřních postupech a o, o finančním sledování. To bude zhruba v polovině července, až proběhnou všechny tyto konzultace. A poté bude tento návrh textu eh, projednán v dozorčí radě, v komise a také v parlamentu, bude-li si to parlament přát, eh, tedy v každém případě to pošlu parlamentu a koncem roku by to již mohlo být realizováno. A poslední bod. o případu Olaf parlament nebo vztahu Olaf parlament. Já myslím, že už na to mám málo času, ale já tedy chci říci, že doufám, že tento vztah není konfliktní, i když se to zatím určitému konfliktu podobá, ale ještě to není uzavřeno. A doufám, že si můžeme rozumět a velmi bych uvítal, výměn eh, na výměnu názorů, jako zhruba to, co probíhá i nyní, i když je to nyní v trošku eh, omezeném míře. A eh, vy tady někdo se zeptal, jak jsem se rozhodl pro, toto, pro tento postup. No pro mě je to zcela samozřejmé. Je, existuje meziinstitucionální dohoda, podepsaná v roce 99 předsedou komise, předsedou parlamentu a e, předsedou rady. A tam je řečeno, že OLAF má mandát pro vyšetřování e, o pracovnicích i členech výboru, i když tam není žádný finanční zájem nebo není ohrožen žádný finanční zájem a to v případě závažné nesrovnalosti. A podle tohoto textu mezi institucionální dohody se eh, o tom hovoří také v nařízení, v preambuli tedy nařízení 73 a bylo to prováděno Evropským parlamentem, myslím, v listopadu 99 a to v kapitole, teď už nevím, 11 nebo 14, z hlavy to nevím. Ve vašem o jednacím řádu parlamentu, kde je řečeno zcela jasně, že každé závažné pochybení, i když e, nemá vůbec žádné finanční důsledky pro parlament nebo pro EU, a ať už se tohoto pustí buď e, pracovník nebo člen, to musí být v takovém případě ohlášeno Olafu a Olafem vyšetřeno. Čili podle našeho právního e, útvaru i podle právní služby komise to skutečně tak je, nemáme na vybranou. Musíme zahájit vyšetřování e, takového případu. To není proti nikomu konkrétnímu. Prostě prošetřujeme určitý případ či určitou otázku, kterou jsme my sami nevytvořili, ale přečetli jsme si to v novinách a já musím říci, že několik členů parlamentu mě písemně vyzvalo, nebo se mě písemně ptalo, co s tímto případem dělá Olaf. Ne, že bych to vyšetřování začala až po eh, přijetí těchto dopisů, ale prostě, prostě situace je taková, že nemáme jinou možnost. Není prostor k jinému postupu. A jsou různé otázky, které možná eh, se ani nepoložily a mohl bych na ně odpovědět, kdybych eh, byly položeny. Prostě Olaf to vyšetřuje, ptáte se, já nevím, vy jste legislativní orgán, vy můžete změnit pravidla, já eh, na to názor nemám. Není to poprvé, co vyšetřujeme poslance. To není poprvé. Nikdo si nestěžoval. A možný možná absence finančního poškození Evropského parlamentu, to je jiná záležitost. jaký je výsledek eh, eh, vyšetřování. Tento teprve prokáže, prostě na začátku vyšetřování nemůžete nic tvrdit. Eh, pravděpodobně nebude finanční dopad žádný, žádný finanční důsledek, ale to budeme vědět až po ukončení vyšetřování. Ale také je jasné, že to vůbec není otázka interpretace. V meziinstitucionální dohodě z roku 1999, tedy z března 1999, jestli se nepletu, je to zcela jasně řečeno v jednacím řádu parlamentu je to uvedeno, že máme mandát vyšetřovat i v případě, že nedošlo k žádnému finančnímu poškození. A myslím, že pan Buzek, to je aspoň můj skromný názor, a také jsem mu to řekl a napsal jsem mu to, a není to ostatně jenom můj názor, ale e, zdá se, že zase ten názor nezastávají úplně všichni. Já musím být eh, nestraný, nezávislý. To je mojí odpovědností. A myslím, že tady mám opravdu velmi dobrý právní základ. A také eh, písemné stanovisko eh, k tomu je opravdu odlišné. Tři různá stanoviska během dvou týdnů. To je tak. Třetí stanovisko prostě pak bylo i zveřejněno. A když dovolíte, tak já jsem se k tomu vyjádřil velmi, velmi měkce, velmi softly. A nechtěl jsem, aby vznikl konflikt. Přitom by bylo velmi jednoduché, abych na prohlášení pana Buska reagoval, ale já jsem to neudělala. No, já myslím, že už musím ukončit své vystoupení, ale jsem připraven odpovědět otázky. Uh, Děkujeme za tuto velmi vyčerpávající reakci. Asi přeruším naše jednání před půl šestou, protože musíme jednat mezi koordinátory. Paní Gresle chce vystoupit. Paní Gresle. Děkuji. Chtěla bych se vyjádřit k otázce nařízení o OLAFu a říci k tomu jenom to, že si pod pojmem strukturovaný dialog představujeme něco jiného, než to, co předložila komise. V Německu máme jedno eh, přísloví, když nevíš, jak dál, tak eh, založ pracovní skupinu a tento strukturovaný dialog mi právě eh, příliš připomíná pracovní skupinu. Chceme mít tedy závazné výsledky, proto se vrátíme ještě k variantě komise a e, my e, vás v tomto ohledu podpoříme. To vás jistě potěší, ale já bych této e, chvíli chtěla položit otázku OLAF v Evropském parlamentu. Přístup pracovníku OLAFu tady není žádný rozpor v otázce se eh, vyšetřování poslanců, eh, když jde o finanční zájmy. To je v kompetenci OLAFu a proto tento úřad také potřebujeme. Ale když jde o politický mandát, a tady údajně měly být poskytnuty peníze za pozměňovací e, návrhy, které nemají nic společného s finančními zájmy, ale s ohrožením e, renomé. A to se týká politického mandátu a v takových otázkách jsem opatrná. Také bych Eh, nechtěla, eh, aby každý eh, druhý den pracovník OLAFu sebral podklady, které právě zpracovávám. Jak budeme tedy nakládat s politickým mandátem, zejména co se týče prohlídky kanceláře. To se dotýká politického mandátu a musíme hledat jiná řešení, než to, co ukázal eh, Olaf. To není žádné řešení. Eh, to je opravdu chyba nerozlišovat mezi finančními eh, zájmy a politickým mandátem. Poslanci jsou také lidé a také mají e, určitá práva. My jsme zvlášť chráněni imunitou, takže otázka, jak přistupujete k imunitě. A potom bych chtěla diskutovat o jednom případu. Byl jeden komisař, který tu už není, který se nechal pozvat e, ruským podnikatelem e, na jachtu, kde strávil dovolenou. Krátce poté tento podnik získal doložku nejvyšších výhod a speciální přístup k evropskému trhu a nenásledovalo žádné vyšetřování Olafu, i když se domnívám, že důvody by proto byly. Já jsem velice zvědavá a e, doufám, že se bude obdobný případ opakovat, protože by mě nesmírně zajímalo, jak se Olaf zachová. E, takže horký brambor nemá jenom parlament, to si zaslouží i komise. E, já bych mohla citovat ještě další případy, takže doufám, že v otázce kompetencí OLAFu u těch věcí, které jsou podstatné do týkají se naší práce a e, nesouvisejí tedy e, s politickými zájmy, bychom potřebovali nějaké řešení. Děkuji, paní Kresle, pan Ody. Eh, velmi stručně, když eh, slyším generální ředitele říkat, že se pan předseda parlamentu mílí, mně je řečeno, že pan předseda se mílí, člověk neví, kdo koho kontroluje, někdo tvrdí, že ECB nemůže kupovat eh, dluhopisy. Upřímně za to, my jsme instance, která vytváří právo a my vlastně nevíme, jaké právo platí. Já jsem to nechtěl říkat, váhal jsem, ale musel jsem to říci. Chce někdo ještě vystoupit? Poslední slovo dnešního dne. Nikdo další? Takže, pane Kesare, vaše slovo na závěr. Čtyři minuty. Ano. Domnívám se, že názory předsedy Evropského parlamentu, minimálně ty názory, které se ke mně dostaly formou dvou dopisů a veřejným prohlášením o naší příslušnosti, o tom slavném případu, jsou názory milné. To je můj názor je, můj názor je méně důležitý než jeho, ale pokud chcete znát můj názor, a já jsem mimochodem už písemně také zveřejnil v dopise, mm, nějak to nesouvisí s autoritou parlamentu a jeho předsedy. Parlament si může změnit svá pravidla. A výklad v mé malé kompetenci, to je také moje práce a já za to přebírám odpovědnost. Takže to je můj skromný názor, jak už jsem řekl. Paní Gresle a já jsme se dotkli trošku odlišných, ale souvisejících otázek. A souhlasím s vámi. Je to velmi důležitá otázka. Ta poslední. A není to věc eh, příslušnosti, ale je to záležitost vašeho mandátu. Já jsem byl také poslancem a možná právě proto tomu dobře rozumím a musím říct, že s vámi souhlasím, máte svůj mandát a váš mandát by neměl být ovlivňován nějak ani přímo, ani nepřímo. Takže je to problém. A my jsme to určitým způsobem eh, řešili. A já jsem mimochodem nezměl všechny podrobnosti. My jsme postupovali zde velmi decentně. Vždy jsme se obrátili na generálního tajemníka, vyšetřovatele, zde zde byli první den, vrátili se po rozhovoru s generálním tajemníkem parlamentu, protože mě požádal, aby, abych dal určitý čas předsedovi parlamentu, aby mohl připravit stanovisku. To jsme udělali. Já jsem ho dopředu osobně informoval. Já jsem tu byl třikrát, abych jednal s generálním tajemníkem dopředu, než jsme podnikli jakékoliv kroky v budově parlamentu. Takže to nebyly žádné neohlášené kroky. Z naší strany to bylo naprosto transparentní a v duchu spolupráce a laskavosti, laskavých vztahů mezi institucemi, ale to samozřejmě nestačí. A já odpovídám formou příkladu. Jeden ze čtyř kolegů, poslanců, který byl označen tím známým, tím známým novinami, již poskytl plný přístup vyšetřovatelům za své přítomnosti a my jsme, byl připraven s námi hovořit, generální tajemník byl o tom informován. A potom dostal, dostal se mu jiné rady. A nakonec umožnil toto vyšetřování a my jsme ho zcela očistili. Provedli jsme šetření a výsledek našeho šetření, možná se můžeme plést, ale více vyšetřování byl, že je naprosto nevinný a že byl neoprávněně pomluven novinami. Já jsem dostal dopis dalších bývalých poslanců, kteří nyní s námi chtějí spolupracovat ale já jsem na začátku dostal dopisy nejen od dotčených poslanců, ale od jiných poslanců, které jsme požádali o pohovor svědecký a oni odmítli spolupráci. A to nějak nesouvisí s mandátem a s ochranou mandátu, který máte od eh, voličů. Přístup ke kancelářím vyplývá z nařízení a z rozhodnutí meziinstitucionální dohody. Ale souhlasím s tím, že pokud se to týká poslanců, musí to být v rámci veškerých eh, mezí, které plynou z vašeho specifického mandátu. A my jsme k tomu byli připraveni, takže náš přístup byl omezený. A souvisel se souhlasem poslance a máme prostředky ke vstupu pouze za daným účelem. A to také se stalo u, u rakouského poslance a to provedl tedy Národní justiční orgán, kde, který ze z povahy věci postupuje mnohem důrazněji než OLAF. Takže byli jsme schopni ten problém řešit, ale já bych chtěl, já bych chtěl byste věděli, že kterékoliv rozhodnutí z vaší strany, a samozřejmě máte naprostou volnost, vy jste zákonodárci, ne já, to rozhodnutí mělo být skutečně pečlivě promyšleno, protože to může mít dopad nejen na parlament, na OLAF, na komisi, protože my jednáme vůči komisi a agenturám a všem ostatním institucím. Takže pokud to nebude platit, pokud nebudeme mít kompetenci vůči parlamentu, tak pokud je o vnitřní šetření, nebudeme mít taky pravomoci vůči dalším institucím. Děkuji. Takže tady nepadlo poslední slovo. Děkuji všem. za příspěvky a požádám osoby, které, kterých se netýká jednání koordinátorů, aby opustili sál a na minutu přeruším jednání a potom zahájíme práci koordinátorů. Tlumočníkům ještě neděkuji, protože budeme ještě potřebovat.